nakladatelů v Hongkongu. Začínáme. Autory. Prvním je pan Butikofer. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Případ pěti knihkupců z Hongkongu nám dává podnět k velké obavě. O to více, že tento případ eh, vypadá tak, že tito lidé nejdříve zmizeli a pak za záhadných okolností se opět objevili a to v Číně. A tito lidé, eh, respektive tento případ se bohužel neomazuje pouze na těchto pět knih kupců, ale například se týká také jednoho dřívějšího kolum, kolumnisty sloupkaře eh, hongkongských novin, nebo se to také týká syna dvou čínských eh, právníků, kteří hájí aktivisty v oblasti lidských práv. My jako Evropský parlament bychom měli zcela jasně vyjádřit, že tato praxe, která se zjevně stále více šíří, praxe unášení osob do Číny, či vynucených návratů do Číny je naprosto neakceptovatelná. Chtěl bych poukázat na to, že dva z těchto knihkupců jsou občané evropských zemí, takže se nás to týká přímo i jako Evropanů. Myslím si, že čínské úřady si dělají uliz, nebo nečiní nepostupují dobře. Existuje staré čínské přísloví, které říká kámen, který si zvedl, ti dopadne na tvé vlastní nohy. A já si myslím, že to je přesně případ situace, o které hovoříme. To, co oni dělají, to podkopává respekt vůči Hongkongu a podkopává to, to zásadu jedna země, dva systémy a a vlastně to také podkopává Čínu jako samotnou, respekt vůči Číně. Měli bychom jasně ukázat Číně, že tím se staví proti mezinárodnímu právu. Děkuji. A jako další pan Koarao na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Fakta nám říkají, že v Číně eh, je čím dál tím méně osob, kteří otevřeně hovoří a zejména čím dál tím méně těch, kteří e, otevřeně vydávají. V Číně panuje cenzura. Pekinský režim si myslí, že osoby i v Hongkongu by měly dodržovat zákony a práva, která platí na čínském kontinentu. My máme ale dobré eh, diplomatické vztahy s Čínou, máme strategické partnerství a proto si myslím, že je důležité, abychom je prohlubovali naše diplomatické, obchodní a ekonomické vztahy, ale pouze v případě, kdy tady bude jasné vylepšení v oblasti lidských práv. Měli bychom eh, na Čínu tlačit, aby ponechala lidem svobodu projevu. Samozřejmě. Nebude to jednoduché, zejména ve světle posledních událostí. Pan Pancer na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Během posledních čtyř měsíců zmizelo pět knihkupců v Hongkongu a dva z nich jsou evropští občané. Viminajn a Lipo, jeden je Brit, druhý je Švéd. Tito knihkupci byli odvlečeni čínskými orgány z důvodu politických, protože eh, vydávali či prodávali kritická díla, která kritizovala pekinský režim. Oni byli uneseni na hongkongském území, takže to není jenom porušování lidských práv, ale je to naprosté nedodržování zákona ze strany čínských orgánů a nedodržují zásadu jedna země, dva systémy, což je velmi znepokojící situace pro veškeré občany Hongkongu. Víme, že je to skutečně velice závažný případ porušení. V Číně existuje silná cenzura a je důležité, aby Evropská unie popsala veškeré tyto nedostatky zcela jasně a předala svůj názor čínským úřadům. Omlouvám se, nelze připustit modré karty, protože máme málo času. Jako další má slovo pan Kelam na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, paní komisařko. Eh, v lednu loňského roku protestovali tisíce v Hongkongu, aby vyjádřili své obavy o z, eh, ohledně zmizení pěti nezávislých místních knihkupců, vydavatelů, kteří údajně byli převezeni na eh, čínskou pevninu, respektive do eh, hlavní části Číny, a mnozí občané Hongkongu se obávají o e, jejich osud. Hongkong má interní autonomii v rámci e, toho systému jedna země, dva systémy. Umožňuje se svoboda projevu a jiné občanské svobody. Rádi bychom připomněli hongkongským úřadům, že nezávislost vydavatelů, blogerů a novinářů musí být zachována. Je potřeba okamžitě skončit s porušováním lidských práv a s politickým zastrašováním. Děkuji. Pan Belder, minuta a půl. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. V rámci přípravy na tuto rozpravu jsem se podíval do South China Morning Post a bylo tam uvedeno zhruba toto. Nejrychlejší způsob, jak se dostat z Hongkongu do Čínské lidové republiky, je založit si knihkupectví nebo vydavatelství. Já bych k tomu dodal, že e, se to zdá být i pravdu, a to i když třeba nemáte platný pas. To je případ Lípo, zmizel minulý rok. E, Prsty Pekingu jsou velice dlouhé, sahají až do Hongkongu a my musíme být, myslím, velice opatrní s pekingským režimem. South China Morning Post jsou kritické nezávislé noviny a je nutné zajistit, aby e, tito novináři mohli vykonávat svou práci. Jedná se o zásadní porušení principu jedna země, dva systémy, protože zde jsou jaksi e, protichudné hospodářské zájmy v našich členských států. A tím pádem my musíme mlčet a tím pádem Peking může rozdělovat a panovat, jak chce. Děkuji paní Sanchez Caldentei. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Lidská práva jsou nedělitelná a neodlučitelná. To znamená, že respekt lidských práv musí být i propojen k všem těmto právům. Nelze dodržovat určitá práva a jiná ne, podle toho, jak se vám to zrovna hodí. Bohužel, usnesení tohoto parlamentu stále více padají do pasti, kdy jak si respektují pouze politická práva té velké koalice, řekněme. Naše specifika jsou jiná než ta čínská, ale je potřeba zajistit, aby bylo chráněno právo na svobodné vyjadřování a svobodu žurnalistů. Je potřeba uvědomit si, že například i homosexuálové každodenně čelí postihům. To je také porušení lidských práv. Je zde eh, více než 320 tisíc imigrantek, které jsou do Číny přiváděny jako e, pracovnice v domácnostech, žijí v podstatě v takovém polootroctví, což je také porušení lidských práv. Takže když hovoříme o lidských právech, je potřeba hájit všechna, a nejen ta, která se nám hodí. Pan Faria, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pět novinářů, známých tím, že publikují kritické tiskopisy proti čínské vládě v nedávných měsících v Hongkongu zmizelo. A to za podmínek, které se podobají románům Agáty Kristý. Čína přijala režim jedna země, dva systémy, umožňuje jim to zachovávat si svobody, zejména v Hongkongu, které ve zbytku Číny neexistují. Ale od eh, doby, kdy v roce 2012 nastoupil k moci Jinping, dochází k stále větším represím. Zdá se, že je to překonává již hranici, kterou nemůžeme tolerovat. Není možné, aby Čína tímto způsobem operovala v Hongkongu, což je bývalá britská kolonie. Evropská unie by měla velmi podporovat občanskou společnost v Hongkongu, která je velmi odvážná a bojuje za, za obranu svých práv a kulturní svobody. Není možné podrobit se Číně a není možné, abychom obětovali Hongkong logice obchodních a tržních vztahů. Děkuji. Děkuji, tím jsme ukončili kolečko autorů a teď za politické frakce jako první má slovo pan Venta. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající Vážená paní komisařko, Čína má obrovský problém. Hospodářský růst za posledních 25 let je nejslabší. Demokratka zvítězila ve volbách, um, jak víme, v Tajvanu a um, hovoří o tom, že vztahy s Čínou budou mm, pravděpodobně zhoršeny. Dále je to zmizení eh, těchto um, vydavatel, kte- z některých z nich se Objevili se objevily v Číně. Toto všechno samozřejmě vedlo k manifestacím, demonstracím v Hongkongu. Jsou zde určité obavy, zda vůbec Peking chce zachovat tuto autonomii Hongkongu, který se těší určitým svobodám na základě zásady jedna země, dva systémy. My samozřejmě vnímáme toto znepokojení a proto chceme, aby Čína i Hongkong a jejich úřady okamžitě vyřešili tuto záležitost zmizelých vydavatelů. Děkujeme a nyní má slovo pan Leinen. Jedna minuta. Paní předsedkyně, podle zásady jedna země, dva systému a článku 27 základního zákona má je musí Peking poskytnout lidem v Hongkongu svobodu projevu a svobodu komunikace. Proto nás velmi znepokojí intervace o tom, že v poslední době docházelo k útoku na novinářům, kteří napsali kritické zprávy či komentáře a mysteriózní záhadné zmizení pěti knihkupců vyvolalo obavy na celém světě v tom smyslu, zda vůbec platí ty záruky, které dostal Hongkong od Pekingu. Vydávat knihy není eh, v Hongkongu zakázáno, ani knihy kritické vůči Číně, takže vydavatele a knihkupci v Hongkongu nic špatného neudělali, proto musíme požadovat od Číny, aby poskytla informace o tom, kde těchto pět knihkupců je a pokud neučinili nic pro eh, prostřední právem, musíme od Číny požadovat, aby je hned propustili. Ty prosíme také eh, OSVČ, aby se zasazovalo Evropskou službu vnitřní činnost, aby se zasazovala o propuštění pěti knihkupců. KHDI a začneme paní Petir. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Zmizení těchto pěti vydavatelů z jednoho publish houseu. To samozřejmě způsobilo obrovské zneklidnění v Hongkongu. Nešlo tam o žádné kritické eh, knížky. Vidíme, že dochází k zakazování eh, vydávání. Pět těchto lidí bylo eh, zaměstnáno ve společnosti, která je velice známa líbou. Případ tohoto člověka představuje obrovský problém, obrovské zneklidnění, protože z, vlastně zmizel ze svého domova. Tři další e, zmizely e, v Jižní Číně. Toto je v podstatě e, únos, který nesmí být respektován. Čína porušuje princip jedné země dvou systémů a tímto způsobem porušuje i svobodu projevu, důstojnost lidí, což není akceptovatelné. Děkujeme. Pan Marias má slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Ano, víme, že došlo k zmizení těchto pěti známých nakladatelů minulý měsíc, lidé, kteří se kriticky vyjadřovali o Pekingu, o čínské vládě, hovořili o záležitostech, které probíhají v zákulisí, poukazovali na mnoho skandálů. Mnoho lidí v Hongkongu se nyní domnívá, že u těchto pořešovaných nakladatelů, že je zatím pekingská vláda. Právě proto víme, že došlo k protestům, demonstracím v ulicích Hongkongu. Lidé vystupovali za ochranu lidských práv a my musíme odsoudit toto pošlapávání lidských práv. Musíme volat po svobodě slova, svobodě vydávání musíme zajistit, aby došlo k vyšetření celé této problematiky, zjištění, kde eh, se tito lidé nachází. Děkuji. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já se chci přihlásit k debatě, která zde probíhá a podpořit návrh usnesení, tak jak ho navrhovatele předložili. Myslím si, že ten příběh má dvě linie. Ta první zde byla jednoznačně jasně zmiňovaná, to je osud pěti knihkupců, kteří záhadně zmizeli a my bychom měli, včetně zástupců komise, tlačit na Čínu, aby vysvětlila zda má v tomto zmizení takzvaně své prsty a co tedy s těmito lidmi se stalo to je ten jeden příběh ale ten druhý který je podle mého názoru stejně závažný je jak probíhá řekněme komunikace mezi čínou a hongkongem a zda princip eh, jedna země dva systémy je zachováván nebo není. a tento konkrétní příběh pěti lidí ukazuje že systém dvou režimů zachováván není a že se čína snaží okleštit práva v hongkongu. měli bychom podpořit hongkongské studenty hongkongskou opozici v boji za další demokracii demokratizaci v hongkongu v boji za lepší volební právo. je to naše povinnost. děkuji. děkuji castaldo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. V Číně nejenom, že zmizelo pět knihkupců, ale zmizel také ten často zmiňovaný systém jedna země, dva systémy. Ten systém, eh, prostě ten princip již neexistuje. Čína zasahuje v Hongkongu proti jakémukoliv kritickému projevu vůči čínské vládě. A těchto pět občanů bylo uneseno a ostatní čeká jistě obdobný osud. Ekonomická a politická váha Číny nás nemůže vést k tomu, že budeme přehlížet tuto tendenci v Hongkongu. Musíme tlačit na Čínu, aby propustila tyto osoby, které tak záhadným způsobem zmizely. Musíme po Číně poděkovat, eh, promiňte, požadovat, aby dodržovala mezinárodní dohody, které sama podepsala. Musíme se chovat koherentním způsobem. Pan Polčák. udělení slova. já jsem rovněž toho názoru že zmizení dvou eh, knihkupců kteří nadto jsou dokonce evropskými občany eh, je bohužel pouze jedna ze série porušování lidských práv eh, v číně tedy konkrétně v hongkongu. a vzpomeňme si co všechno slibovala čína když přejímala Eh, hongkong do své zprávy po británii je třeba říci že občané hongkongu si zvykli na úroveň práv a namísto toho co slibovala čína přichází eh, zásadní porušování lidských práv eh, tlak na změnu státního uspořádání. Eh, porušování lidských práv je dlouhodobé soustavné viděli jsme to při protestech těchto lidí. já chci podpořit navržené usnesení a skutečně vyzvat čínu aby respektovala to k čemu se zavázala když přejímala hongkong od eh, velké británie. děkuji. Děkujeme a nyní pan Svoboda. Děkuji, paní předsedající Eh, v hongkongu jsme dnes svědky porušování ústavy zatýkání a únosy knihkupců kteří prodávají nebo sami vydávají povolenou literaturu a jejich následné mučení za účelem eh, doznání eh, k řízení v opilosti vypovídá skutečně výmluvně o pravé podstatě čínského režimu který nedodržuje ani vlastní zákony a odchyluje se od principu jedna země dva systémy. Eh, podobné praktiky jsme v různé podobě ještě nedávno zažili i v mnohých evropských zemích a někteří z nás se tedy cítí povinováni postavit se za podobně diskriminované i dnes všude na světě. jsem tedy jednoznačně za to co se konstatuje v návrhu rezoluce zejména v bodě nine že vztahy mezi evropskou unií a čínou musí existovat eh, na efektivním eh, otevřeném dialogu o lidských právech. jenom rezoluce nestačí. děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli proceduru Catch the Eye. Teď má slovo paní komisařka Krecu. Děkuji vám, paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu stálý nedostatek přesných informací o osudu pěti rezidentů Hongkongu přidružených k vydavatelství Mighty Current je pro nás velmi varující okolností. Dva z nich jsou občané EU. Guminai je švédský občan a Lipo je britský občan. Případ Gui Minaje, e, on zmizel z Thajska zhruba někdy v polovině října. Jak řekl hlavní administrátor Hongkongu, jedná se o porušení základního zákoníku, pokud skutečně čínské rozvědky v Hongkongu působí. Je to nekonzistentní s principem jedna země, dva systémy. Respektování svobody vyjadřování je jedním z pilířů každé svobodné společnosti. Relevantní orgány v Číně, Hongkongu a v Thajsku musí provést vyšetřování a vyjasnit okolnosti zmizení těchto lidí v souladu s principy právního státu. V sdělení vysoké představitelky Mogherini odsuzujeme zmizení těchto eh, pěti osob spojených s vydavatelstvím Mighty Current Toto sdělení vyšlo 7. ledna. Jsme i nadále v kontaktu s hongkonskými úřady a úzce spolupracujeme se Švédskem, Velkou Británií a šéfem mise EU v Hongkongu na toto téma. Rovněž jsme si vyžádali dodatečné vysvětlení ze strany čínských orgánů v Pekingu. Momentálně Nemáme však žádnou jasnou spolehlivou odpověď od čínských úřadů, co se týká naší žádosti o informace. Nemáme ani žádné informace od hongkongské administrativy. I nadále budeme na čínských úřadech žádat, aby vyjasnili status všech osob asociovaných s vydavatelstvím Mighty Current a aby byl příslušným občanům EU umožněn návrat do EU. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Obdrželi jsme sedm návrhů usnesení k závěru debaty. Debata